prohlášení 45 2011 od poslanců pan eh, Martinez Martinez, Holm, pan, Holmes, pan Kračmárek a Judith Sargentini o budování um, vědeckého potenciálu v Africe a podporu evropsko-afrických partnerství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 pane předsedo. Jménem kolegyně Fiona Hall, paní z Teresa Madorel a, pan Ka- a ve jménu pana Kačmareka bych chtěl nejprve vyjádřit naši spokojenost s tím, že toto písemné prohlášení získalo tolik podpisů téma eh, vývoj eh, vědeckých kapacit v Africe a podpora euroafrického partnerství v oblasti eh, radioastronomie je téma, které je sledováno s velkou pozorností, především v Jižní Africe. Děkuji všem, kteří dokument podepsali. Byla tady také skupina mladých kolegů, kteří usilovali o eh, schromáždění těchto podpisů a těm bych chtěl všem poděkovat. Děkuji také paní Pandor. Ona, jakožto jeho africká ministrině, příští týden přicestuje do Bruselu a bude hovořit o tom, jak důležité je toto téma pro Jižní Afriku. Evropská unie by měla konstruktivně reagovat s ohledem na to, jak je toto prohlášení důležité. Toto téma je, jak jsem již říkal, velice důležité pro Afriku, pro vědeckou eh, oblast a také pro vztahy mezi Evropskou unii a Afriku. Takže vám velice děkuji, pane předsedo. Děkuji. A já vám blahopřeji blahopřeji autorům tohoto písemného prohlášení a pokračujme dál s naším pořadem jednáním. To znamená, že přistoupíme eh, k diskuzi o zprávě pana Davise konkurenceschopnosti.